Bien, mes chers collègues, je propose de... Takže, vážení kolegové, budeme pokračovat v naší práci. Myslím, že to můžeme všechno projít velmi rychle. Zůstávají nám dva body na programu, jsou to body 6 a 7. Takže vám navrhuji, abychom eh, teď probrali bod 6. To je návrh stanoviska, připravila to paní Muniz o dobrovolné eh, do v systému dobrovolníků. Ta tady, ale paní Munis tady není, takže tady bude její kolegyně, která nám eh, ty hlavní části této zprávy představí. Eh, děkuji, pane předsedo. Jak správně říká Maria Muněs, jak víte, zastupuje Eh, Evropský parlament na mezinárodní konferenci a tak tady nemůže být. Prosila mě, abych eh, je tady omluvila a abych předala mi také poznámky, abych mohla v rozpočtovém výboru vysvětlit, jaké je její stanovilko. 19. září komise navrhla eh, tento text o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci. Jde o pozitivní e, iniciativu e, z hlediska komunitárního aspektu dobrovolnické činnosti sboru, e, který by mohl zasahovat v katastrofických situacích, ve výjimečných situacích a to by ostatně také mohlo dát lepší zviditelnění Evropské unie při rozvojové spolupráci. Jde o nařízení které by mělo respektovat práci, kterou již nevládní organizace re- realizují v praxi. A také v stanovisku Maria Munit říká, že by se neměly používat ty prostředky, které už se používají eh, v jiných eh, linkách eh, pomoci. Takže když přijde nová iniciativa, nový projekt, tak vždycky žádáme, aby tady byly přidány nové prostředky, aby to neznamenalo, že se odeberou finanční prostředky z nějakých jiných iniciativ. Pozměňovací návrhy eh, předložila sama Maria Nunis k textu. Jde o to, aby se zajistilo, že dobrovolnický sbor by měl fungovat pod dohledem nevládních organizací a že se má zajistit kvalita eh, přípravy a vyškolení eh, těchto eh, dobrovolníků. Příprava se také realizuje prostřednictvím nevládních organizací. A pak ještě jeden pozměňovací návrh, aby tady byly finanční prostředky, které by právě umožnily nevládním organizacím poskytnout školení. A z čistě rozpočtového hlediska 210 eh, milionů, se kterými se počítá v novém finančním rámci pro tuto iniciativu. Eh, někde se mluv, hovoří i o 239 milionů, ale ještě nevíme, která varianta bude nakonec přijata, takže ta čísla jsou trošku ještě na vodě, ale v každém případě tyto peníze eh, by neměly být odebrány z nějakých jiných fondů, Eh, například z Fondu rozvojové pomoci. Eh, tento dobrovolnický sbor by měl pracovat koordinovaně se službou eh, pro vnější činnost a také s dalšími regionálními i mm, lokálními subjekty, nevládními organizacemi a podobně a všecko samozřejmě náležitě, v náležité koordinaci. Prostřednictvím pozměňovacích návrhů se také žádá, aby nešlo pouze o kvantitu, ale také o kvalitu těch eh, vzdělávacích kurzů pro dobrovolníky. Je tady celá řada pozměňovacích návrhů, které zdůrazňují, že je třeba klást důraz na kvalitu poskytované pomoci. Tak to jsou ty hlavní body ve stanovisku Marie Munis. Děkuji. Merci, Děkuji, pan Kozlovský je na řadě. Nejprve mi dovolte, abych přivítal pokrok, který byl dosaženo v této práci při vytváření této evropské humanitární dobrovolnické organizace. Je to dobré, byly tady rovny synergie, kterých je potřeba využít a je dobré, že EU na to bude přispívat. Asi bychom měli zdůraznit také schopnosti a dovednosti těchto dobrovolníků, které budou získávat, protože ty jim potom pomůžou při uplatnění na pracovním trhu. Pan Pravdejka má také pravdu v tom, že koordinace těch různých činností evropských dobrovolníků a dalších evropských humanitárních organizací by mohla být přínosná. Kromě toho je také velmi pozitivní to, že Evropská komise stanovuje určité operativní cíle pro eh, tuto organizace, také určité cíle, které lze měřit. A dále bych chtěl také zdůraznit to, že to bude otevřeno, tento systém, i příslušníkům jiných než evropských zemí, takže to bude celé spadat do politiky sousedství. A dále bych chtěl dodat, že je důležité dobře vybírat ty hostitelské, ale i ty přijímající organizace. A až se bude, budou rozhodovat, eh, jaká kritéria pro výběr se budou aplikovat, tak je důležité zohlednit geografickou vyváženost. Tak, aby ty brané organizace byly co nejblíže kandidátům. Merci, mon cher Děkuji vám, pane kolego. Nikdo jiný žádnou eh, poznámku nemá. Takže bych chtěl jenom připomenout, že u této, na tomto návrhu stanoviska, je to stanovisko pro výbor pro rozvojovou pomoc, máme následující harmonogram do 8. února, je možné předkládat pozměňovací návrhy, hlasování na výboru by mělo být 4. března, a to tak, aby výbor pro rozvojovou pomoc o tom mohl hlasovat 19. března. A na plenární zasedání se to mělo dostat v dubnu. Děkuji, Aide. A teď nám zbývá jedna eh, věc. Je to zpráva paní Něnsky. Jde o doporučení pro Evropskou službu pro vnější činnost a týká se, a také radě, a týká se to přeskumu fungování a organizace této organizace. Bylo mi řečeno, že zpravodaj je na cestě. Že tady bude za minutu, tak bych řekl, že bychom nebo na paní zpravodajku mohli snad i počkat. Pokud je to pravda, že už je na cestě. profit pour... A já ještě využiju této přestávky, abych vám eh, řekl, že na základě žádostí Ejdy, nebojte se, počekáme na vás. Vám nyní mohu říci, že můžeme ještě prodloužit lhůtu o 24 hodin eh, pro předkládání pozměňovacích návrhů o, z úspravy paní Jensenové, takže ta lhůta bude 30. ledna v poledne místo 29. Nicméně ty pozměňovací návrhy musí být předloženy v angličtině, což snad nebude nikomu dělat žádný problém. Dobře, máme tady Naděždu a vy máte slovo, abyste mohla prezentovat vaši zprávu o E, e, S. Jde tady o organizaci a fungování EEAS. Thank you, Chair. Děkuji. Dovolte mi, pane předsedo, začít tím, že konstatuji, že paní Eštnová dnes předloží zprávu o této organizaci a o fungování eh, zahraniční služby. Já jsem se snažila zaměřit na pět obecných bodů, které odráží právě eh, ty, eh, ta hlediska, která můžeme mít jakožto rozpočtový výbor, abychom pomohli paní Ešnové eh, vytvořit úspěšnou a účinnou službu pro vnější činnost. Na základě zprávy účetního dvora týkající se finančního roku 2000, 11 můžeme si následující. Účetní dvůr říká, že celkové administrativní výdaje institucí a orgánů byly bez jakékoliv materiální chyby a dozorčí systémy, kontrolní systémy fungovaly. Ale došlo k několika chybám v určitých eh, případech, které účetní dvůr přeskoumával. Ovšem, tyto slabiny jsou přechodného charakteru a vyplývají z, z toho, že tato služba zatím funguje krátkou dobu. Chtěla bych doporučit, aby služba maximálně využila odvedné práce na finančním nařízení, aby také využila eh, osvědčených postupů, pokud jde o administrativní výdaje. To je obzvlášť významné, pokud jde o vyplácení eh, výdajů za hranicemi. A neboť musíme se vynasnažit, abychom ochránili naše finanční zájmy. Další bod. Služba pro vnější činnost se výrazným způsobem vynasnažila omezit náklady, pokud jde o správní výdaje. A tento trend pokračuje i v, před, v dalších předpokladech na rok 2013. Ovšem existují tu některé problémy stále s finanční zprávou a ta souvisí s tím, že eh, roční správní výdaje stále přesahují plánované výdaje a to souvisí s eh, novým formováním té služby, které vyžaduje používání mnoha Eh, externích eh, smluvních partnerů. Musíme být eh, obezřetně, nesmíme připustit, abychom měli příliš mnoho manažerů. Toto samozřejmě není nic nového. Chci obrátit také vaši pozornost k třetímu bodu. Abychom dosáhli operačních a dlouhodobých úspor, které nejsou pouze plošnými škrty, chtěli bychom doporučit, aby SVČ nadále analyzovala možnosti nízkonákladových a vysoce účinných strategií, jako je například eh, sdílení zkušeností, využívání zkušeností a eh, potenciálu eh, služeb národních států, a tím, že budeme zabraňovat jakémkoliv zdvojování v úkolech, zdrojích a funkcích s dalšími institucemi či státy. A dále, že proskoumáme možnost spolupráce s mezinárodními organizacemi a finančními institucemi. Za čtvrté, od vzniku právního základu pro SVČ jsme vyjadřovali naše výhrady ohledně nutnosti zajistit praktické zastoupení všech eh, členských států na všech, na všech úrovních. A řík, obávám se, nejsem si jistá, jestli eh, ty cíle náboru zaměstnanců eh, z diplomatických sborů jsou skutečně naplňovány v, čas poslední poznámka je strategického charakteru. Domnívám se, že náš pohled na ESVČ doznal v uplynulých letech velkou změnu. A nyní více než kdy předtím je nutno vytvořit jasnou vazbu mezi našimi strategickými zájmy a finančními výdaji, které mají sloužit k určitým, plní určitých funkcí v případě, že by došlo k reorganizaci externích výdajů, tak eh, příležitost by k tomu měl, měla být víceletý eh, rámec, eh, který by měl také vést ke změně personálních potřeb ESVČ. E děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Vogen. Ano, děkuji, pane předsedo. Maria tu není, ona je naším stínovým zpravodajem, tak já jsem se dobrovolně přihlásil, abych pronesl pár poznámek za, za skupinu SAD. Děkuji za tuto zprávu. Nemáme s ní žádné velké problémy, mohu se tudíž vyjádřit stručně. V minulosti Evropský účetní dvůr již říkal, že se vysloví k tomuto Eh, rozpočtu a k fungování SVČ a eh, je to také eh, něco, co souvisí s rozpočtem 2013. My jsme tehdy vyslovili určité výhrady k počtu vysok, vysoko postavených pracovníků v SVČ, s čímž je samozřejmě spojen, spojena vysoká úroveň výdajů a oni již eh, toto vzali v potaz a eh, řekli, že nebudou rekrutovat tolik lidí s vysokým administrativním zařazením. Také je tu ta otázka, že by se mělo přistoupit ke sdílení expertízy s dalšími institucemi či státy, zvláště s dalšími evropskými institucemi, jako je Evropská komise a Evropský parlament. Protože v těchto institucích existuje vysoká úroveň znalostí a expertízy, která by přišla ESVČ nesmírně vhod a chceme to tudíž podporovat. A konečně souhlasíme s tím, že by e SVČ měla zajistit spravedlivé zeměpisné zastoupení i z členských států. Samozřejmě, že členské státy budou vynakládat eh, tlak na službu, aby byly jmenováni jejich diplomati a SVČ eh, si je toho vědoma a bude na to brát ohled. Jinak myslím, že je to dobrá zpráva, nemáme s ní problém, kromě těch pár připomínek, které jsem právě pronesl. Děkuji no velmi dobře, drahý kolego. Nemáme žádné žád, další žádosti o slovo. Takže vám pouze připomínám, nebo než připomenu harmonogram, tak ještě chci říci, že momentálně práce v rámci eh, radě o víceletém rámci MFF, tak eh, návrh předsedy Evropské rady by měl snížit o 6,4 částku do stropu kategorie 4, to jsou vnější vztahy, na budoucí období oproti roku 2013. Čili snížit, ještě jednou říkám, a to jsou veškeré vnější vztahy, netýká se to jenom rozpočtu SVČ. A smysl té e, to zprávy, o které budeme mít tady stanovisko pan Měnsky, by měla e, být určitým přeskumem e, administrativních výdajů, ale je, samo sebou se rozumí, že jestli budou chybět prostředky, alespoň minimum prostředků, tak to povede eh, k potenciálnímu eh, zhoršování, eh, pokud jde o byrokracii, aniž dojde k nějakému zlepšení fungování té instituce. To je něco, co musíme mít na zřeteli v dalších vyjednáváních. A teď eh, tedy harmonogram eh, po této první měně názoru bude lhůta pro eh, pozměňovací názory sedme, na pozměňovací návrhy 7. února, pak 4. března budeme mít hlasování na výboru a pak po 20. to bude tedy odhlasováno, pak to bude na plenárku v březnu 2013. Nemáme tu žádné další body na pořadu jednání, což se také předpokládalo. 29. ledna příští týden od 9 hodin se sejdeme, jak říkám, zvlášť, abyste tu byli při zahájení a pak v té druhé části mezi eh, parlamentního setkání. Souvisí to s eh, evropským semestrem, takže 29. ledna tu prosím buďte a pak naši, daš, další zasedání bude 20. ledna, tedy našeho výboru. 20. února, pardon. Takže já vám děkuji a zůstanou tu koordinátoři. A takže eh, potom v rychlosti u kafe ještě probereme, co je potřeba. Pokud jde o tlumočníky a tlumočnický režim, potřebujeme, aby tady zůstali tlumočníci angličtí, francouzští, němečtí, španělští a portugalští. A děkuji za to, že tu zůstanou a dě- ostatním děkuji za jejich spolupráci. Ostatní už nebudeme potřebovat po zbytek tohoto odpoledne. Děkuji, nashledanou. reprenons en coordonnateur.